že okresní soud v Grimně zahájil tedy trestní řízení proti Hermanu Winklerovi a e, přijal rozhodnutí v návaznosti na jeho zbavení e, imunity. Dále e, konference předsedů na jednání 12. dubna schválila návrh